rozpravy končí. Paní předsedkyně má vypnutý mikrofon. Dalším bodem je otázka k ústnímu zodpovězení týkající se zjednodušení společné zemědělské politiky, která má tři autory. Pan Nicholson v tuto chvíli není přítomen, takže jako první dám slovo panu Desovi. frau präsidentin herr kommissar Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, pane komisaři Čolosie. Já jsem velice rád, že jste zde a že budete moci zodpovědět tuto otázku. 18. května 2010 parlament přijal velkou většinou usnesení ke zjednodušení společné zemědělské politiky. Samozřejmě, že jste nemohli stihnout toto usnesení za tuto krátkou dobu naplnit, ale přesto eh, zemědělská politika nyní nabírá nový směr a my musíme trvat na tom, aby to, co žádáme v tomto usnesení, aby bylo dodržováno. Já jsem eh, se právě vrátil z debaty s farmáři, kteří eh, vytvářili, eh, vyjádřili obavy z toho, co se nyní rozumí pod prvním pilířem a obavy zejména z toho, že to povede k obrovskému nárůstu byrokracie. Ehm, musím říct, že eh, zdrojem byrokracie tady není pouze Evropská unie, ale velký podíl na to mají také členské země. A já vás tedy vyzývám k tomu, abychom udělali všechno proto společně, aby se farmáři mohli věnovat svému hlavnímu biznisu, to je produkci potravin, a ne, aby museli eh, neustále studovat právní texty a texty zákonů, aby náhodou na něco nezapomněli. Farmáři mají nyní na svých bedrech tolik vše, různých nařízení a předpisů, že to je, je velice zatěžuje. Vy za to, pane komisaři, nemůžete, ale vy můžete být prvním komisařem, eh, který na konci svého mandátu bude moci říci, že během mého mandátu byrokracie byla značně ořezána a já věřím, že společným úsilím můžeme dosáhnout tohoto cíle. Ano, děkuji. A nyní druhý autor, pan Lyon. Děkuji vám. Pane komisaři, je dobře, že vás zde dnes vidíme. Samozřejmě, že zjednodušení společné zemědělské politiky a byrokratická úleva, to jsou našimi hlavními cíly. U nás ve Skotsku je mnoho farmářů velmi rozlobeno tím byrokratickým záběrem, tou zátěží, kteří a spoustou různých pokut, které jsou na ně uvaleny, které jim hrozí. Je to prostě nepřiměřené. A já myslím, že to je eh, nepřiměřené jak na straně členské země, tak na úrovni jednotlivých farmářů. Eh, ve Skotsku vidíme, že velmi malé chyby jsou trestány drastickými pokutami skotská vláda, obávám se, eh, za toto všechno eh, viní vás, za to, že máme přísnější systém pokut a přísnější inspekce. Ovšem jiným vysvětlením by mohlo být to, eh, že auditoři z Evropské unie, kteří jste byli v nedávné době, Eh, takže vyvolali na straně eh, skotské vlády určitou paniku. A možná, že eh, ty drakonické pokuty, které vidíme v posledních třech, čtyřech měsících, jsou jednoduše prostě důsledkem. Ale také třeba kolegové v Severním Irsku, a to možná kolega Nicholson k tomu může něco říci, i tam hrozí obrovská pokuta vládě za to, že nebyly správně interpretovány určité předpisy zákonné úrovně. Mohl byste, pane komisaři, vyjasnit, že skutečně eh, to nejste vy, kdo eh, stojí za těmi novými drakonickými opatřeními ve Skotsku, ve Skotsku eh, na základě inspekcí z října a listopadu letošního roku? Děkuji a nyní pan Nicholson. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem tady nebyl, není to běžné. Rád bych pro tuto chvíli jenom řekl, že bych rád, aby parlament věděl, že zpráva pana Ašvota k zjednodušení společné zemědělské politiky byla přijata loni v květnu a měla snížit administrativní zátěž evropských zemědělců, která podle mého názoru je nepřiměřená a bere jim příliš mnoho času, který, měli, který by měli strávit zemědělskou činností. Tehdy se říkalo, že reformovaná společná zemědělská politika by měla být efektivnější a štíhlejší, ale mám pocit, že tomu tak není, že je stále byrokratičtější a že když hovoříme o ekologickém prvním pilíři, tak co to znamená? Znamená to zavádění větší administrativy, stále více papíru a stále více inspekcí pro zemědělce, to znamená, a oni jsou s tím nespokojení. Jedna inspekce by měla pro každého zemědělce stačit. A já řeknu, panu komisaři, že máte k dispozici eh, mnoho opatření v oblasti cross-compliance. Myslím si, že už nepotřebujeme více tuto oblast zdůrazňovat. A proto na vás apeluji za ty, kteří se snaží vytvářet naše potraviny, že když hovoříme o potravinové bezpečnosti, tak my vám ji dáváme, my vám ji poskytujeme. Tak nechejte prostě zemědělce, dělají svou práci. Vrátím se k tomu, co říkal pan Lyon. Naši zemědělci na severu Irska budou muset vrátit 60-70 milionů euro kvůli pár chybám v mapách. Je jasné, že mapy, které byly vytvořeny před lety, nejsou úplně dokonalé, ale neříkejte mi, že kvůli tomu musí být tak vysoké pokuty. Proč je dostávají? Oni s tím mají jenom problémy a chtějí jenom vyrábět dobré jídlo. Děkuji. Také děkuji. Pane komisaři, máte slovo, prosím, odpověste na otázky. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve zodpověděl vaši písemnou otázku týkající se zjednodušení. Je to téma, o té doby, co jsem komisařem, je považován za velice důležité téma a e, bude součástí nařízení, které budeme připravovat pro budoucnost. Co komise udělala pro zjednodušení života zemědělcům? To je vaše otázka. Když se podíváme na to, co se provedlo v posledních letech, otázka jednoduchá. Komise udělala hodně pro zjednodušení. Vytvořila mnoho opatření pro zjednodušení života. V roce 2009 v březnu komise předložila zjednodušená společná zemědělská politika je pro budoucnost nás všech a také uvedla e, informace o tom, jak snížit administrativní náklady. Nebudu opakovat jednotlivé body, které se nacházejí v tomto sdělení, ale řeknu vám několik příkladů. Nejprve v roce 2007 bylo přijato nařízení rady týkající se společné organizace trhu v zemědělském odvětví. což vedlo k závažnému snížení byrokracie při aplikaci eh, evropské legislativy ve společné zemědělské politice. A to je technický rámec. Tato společná organizace neměla za cíl z, změnit základní politiku, ale vytvořit eh, taková ustanovení, aby byla společná zemědělská politika snadno, snadněji eh, ovlivnitelná, realizovatelná. A dále, tak co, co, k tomu, co vedlo k vytvoření eh, eh, stavu, eh, bilance stavu ze společné zemědělské politiky, aby byla zlepšena efektivita společné zemědělské politiky. Chceme-li ilustrovat pokrok, který byl zaznamenán v zemědělství, rád bych se zmínil o programu akcí pro snížení administrativního zátěže v tomto programu bylo provedeno několik vyhodnocení a výsledkem těchto vyhodnocení je, že každá administrativa, eh, že náklady v administrativě byly sníženy o 30 eh, eh, a to více než programu. program požadoval pouze 25 Dále seznam 39 návrhů jednodušení předloženo 30 členskými státy v dubnu roku 2009. Tyto návrhy byly byly zrealizovány koncem roku 2009, počátkem roku 2010. A pak je tam ještě další balíček, který byl přijat komisí, pokud jde o přímé platby a e, rozvoj venkova. To, byla, to bylo předloženo radě i parlamentu. Pokud jde o druhý pilíř, Komise e, provedla studii o administrativní zátěži pro plán e, rozvoje venkova. Tato studie se soustředila na dvě kategorie opatření. Nejprve životní prostředí v zemědělství, modernizace eh, jednotlivých farem a to vše eh, jsme zavedli do našich úvah o společné politice do roku 2013. A chci ještě uzavřít tento poslední bod a, a a to tak, že, eh, funk, že úředníci DG pro zemědělství a rozvoj venkova pobývají v jednotlivých, eh, na jednotlivých farmách a podle tohoto plánu to, eh, se snažíme vstoupit do kontaktu se situací v terénu, abychom dokázali to vše začlenit do našich rozhodnutí. Pokud jde o další eh, část vaší otázky, jakým způsobem komise může vysvětlit kroky, které byly podniknuty a jako dla zohledně doporučení, tato otázka je pro mě opravdu těžká a snažím se vysvětlit vše, co bylo učiněno pro zjednodušení a také předložit návrhy, které už nepůjdou směrem k byrokracii, ale spíše směrem k většímu zabezpečení eh, daňového poplatníka, abych, aby věděl, že opravdu jeho peníze jsou dobře využity. Čili veškeré technické návrhy jsem ochoten přijmout, ale počátkem prosince se představím před vašimi kolegy eh, z výboru pro rozpočtovou kontrolu a tam také se, se nás budou ptát, co děláme pro to, co komise dělá pro to, abychom ukázali, že opravdu ty peníze jsou dobře využity, ale my nemůžeme jít dále než tím, co bylo přijato radou a na základě také stanoviska parlamentu. Komise nebude přidávat další administrativní úkoly a nebude aplikovat nařízení rady, které již existují. A k tomu vám mohu říci a mohu vás ujistit, že v budoucnu nebudeme přicházet s návrhy, které budou komplikovat celou záležitost, ale budeme se snažit udělat důvěryhodnější společnou zemědělskou politiku. A jak jsem již řekl, hlavní úlohou zemědělství je zemědělská výroba a takže musíme neustále pracovat s přírodou a část peněz společné změstské politiky jsou, jde právě na e, tyto věci. Co můžeme udělat? po roce 2013. Snažím se vás informovat, že souběžně s vypracováním eh, legislativního balíčku pro 2013 jsem se rozhodl, že vytvořím skupinu na nejvyšší úrovni eh, mezi komisí a členskými státy, abychom porovnávali vypracování legislativního balíčku a abychom se ujistili, že nepřidá ještě více byrokracie, ale že usnadní a zjednoduší vše, kde to je možné. Jak již bylo řečeno, často byrokracie eh, s níž eh, se střetává zemědělec v terénu, ne, nevyplývá z toho, co udělala komise. Víte dobře, že my sdílíme řízení zemědělské politiky s členskými státy a že díky, že máme národní eh, administrativu, tak není jenom pouze na nás, abychom všechno zjednodušili. My jsme, komise to zjednodušila a teď je na členských státech, aby zjednodušili. Čili abych odpověděl eh, otázku Georgea Lyona o potýkající se skotské, komise musí respektovat nařízení, kde je řečeno, že ti, kdo nerespektují eh, jako compliance, musím nejenom, nejenom ve Skotsku, ale také v Severním Irsku. A domnívám se, že to je pravidlo, které, když nebudeme respektovat, tak nebudeme důvěryhodní, protože zemědělci musí respektovat evropskou legislativu a e, cross compliance e, je, to je evropská legislativa, která e, se projevuje v těchto nařízeních a další upřesnění pro ty, ty to upřesnění dostane vláda počátkem prosince, když komise zveřejní výsledky tohoto auditu. Já vám mnohokrát děkuji. Thank you, uh, Děkuji, pane komisaře. A nyní dostanou slovo řečníci za politické skupiny. Eh, bohužel eh, máme tady problém na našich světelných cedulích, takže já nejdříve jménem EPP Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři dokonale ovládáte francouzštinu a velice dobře znáte moji zemi. Ve Francii existuje výraz, který charakterizuje to, o čem sníme, ale co nikdy nevidíme reálně. A to, tomu se říká arlezanka. Pro zemědělce zjednodušení je bez pochyby jedna e, z forem arlezanky. Jak jste správně řekl, komise to udělala, snaží se zjednodušit eh, postupy a já bych to chtěla zdůraznit ještě detailněji. Jsou tady ještě dva aspekty v téhle, celé záležitosti. Na jedné straně žádosti o podporu. To musíme uznat. Tady došlo k opravdu k zjednodušení v posledních měsících, posledních letech. A děkujeme vám za to. Ale pak jsou tady ještě omezení týkající se cross compliance. Eh, neustále se požaduje, aby eh, eh, zemědělci říkali, kolik mají hnojiv na polích a kolik jich odvážejí a když jste se spletli, tak potom jsou tady penále. Vzhledem k této situaci, pane komisaři, musíme nalézt nějaké řešení. Minulý týden když jste předložil projekt budoucí společné zemědělské politiky, pohovořil o několika opatřeních, integračních opatřeních, která by mohla být zrealizována a mohla vést k kontrolovatelným opatřením, veřejným míněním, a to jak komisí, tak zemědělci. Opatření, o jsme si jisti, že z vědeckého hlediska to může být také uděláno, například e, eh, e, změna eh, jednotlivých plodin, rotace plodin. A tady máme opravdu eh, co dělat do budoucna. A dnes jako minulý týden jste se zmínil e, o tom, co budou dělat jednotlivé státy. Tady máte pravdu. Každoročně kontroloři komise eh, jezdí do státu, než ještě jdou k zemědělcům a dívají se na to kriticky, aby objevili to, co nefunguje. Nemohli bychom spíše jejich poslání eh, postrčit dopředu a požádat je, a to by byla služba pro jednotlivé členské státy, tam, kde státy jdou příliš daleko, pokud jde o aplikaci komunitárního práva, to znamená eh, vyžadovat zbytečné věci oproti nařízení, které se týká zemědělců a tak by se vám podařilo zlepšit image eh, Evropy v očích našich spoluobčanů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pan Kapola Santos na dvě minuty. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane komisaři. Zjednodušení společné zemědělské politiky, to je cíl, o kterém hovoříme už dlouho, ale k jeho naplní pořád ještě mnoho zbývá. Já bych chtěl, aby bylo zcela jasné, že pro skupinu socialistů a demokratů nemůže být eh, zjednodušení za, zaměňováno za eh, jednoduchý život, eh, případně za nepořádek nebo za uvolnění pořádků v politice. My po roce 2013, až budeme opět hovořit o společné zemědělské politice, tak jistě chceme, aby bylo všechno transparentnější a my, pokud chceme ulevit byrokracii, tak musíme zjednodušit architekturu celé společné zemědělské politiky. V září eh, my jsme eh, zveřejnili dokument, kde je jasně řečeno, že chceme upravit oba dva pilíře. A to znamená, že také komise se k tomu musí postavit je třeba, abychom měli ta správná kritéria, například eh, například ekologická, dále musíme mít eh, správno, správně nastavené platby a eh, musíme také rozlišovat mezi regiony, které co potřebují. Čili je třeba, abychom to měli pod kontrolou. Čili my tady všichni hovoříme o zjednodušení, ovšem možná si neuvědomujeme, co to znamená. Eh, znamená to, že my musíme změnit celou architekturu společné zemědělské politiky, ale myslím, že vy jste se vydal tímto směrem, pane komisaři. Já tedy doufám, že umožníte to, aby všichni, kteří chtějí skutečně zjednodušení, aby se mohli zapojit a aby to všechno bylo efektivní. E, nyní pan Reimers za skupinu, paní Reimers za skupinu liberálních poslanců. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové, odborávání byrokracie, zjednodušování zákonu a e, podobné iniciativy, to je pro nás to nejdůležitější. Jedině tak můžeme dosáhnout efektivního využívání eh, peněz daňových poplatníků a akceptaci u evropských občanů. Právě proto je tak důležité v zemědělství, aby toto zjednodušení pocítili přímo zemědělci. Prostě oni mají produkovat potraviny, nikoli studovat knihy. Komunální rozpočty nyní eh, mají příliš málo peněz a je třeba, aby se ta administrativa zjednodušovala, aby naopak nepopnala. Kromě toho je třeba postarat se o to, aby sankce byly přiměřené eh, k přestupkům, které mají trestat. Udržitelná a efektivní politika se vyznačuje přece tím, že eh, je důležitější radit, nežli trestat. Jedině takto můžeme občanům a zemědělcům dávat podněty k tomu, aby eh, šli dále, aby se učili něčemu novému. A to je třeba mít eh, na mysli, až budeme debatovat o budoucnosti společné zemědělské politiky. Je třeba ještě intenzivnější dbát na to, aby nedocházelo ke zdvojování formalit a kontrol a aby eh, se vyplňovaly pouze ty formuláře, které skutečně mají nějakou hodnotu jak pro administrativu, tak pro zemědělce. Musíme spolupracovat, nikoli bojovat. Děkuji. Pan Smith za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Za skupinu zelených ale bych chtěl poděkovat panu komisaři za přítomnost, děkuji také kolegům, panu Ašvortovi za původní usnesení, ke kterému máme tuto rozvahu. Ra- rozpravo rad bych odkázal k odstavcům 52 a 53 původního usnesení o transparentnosti penalizace. Musím říci, že ve Skotsku a obecně v Evropské unii máme trochu problém s tím, že zemědělci se nedomnívají, že především v oblasti cross-compliance by postihy byly transparentní. Bude potřeba, aby bylo jasnější do budoucnosti, co se očekává od zemědělců a jaké dopady bude mít nedodržení pravidel. Je potřeba, abychom také zaznamenali více flexibility v této oblasti. Já si uvědomuji, že vy musíte prosazovat nařízení tak, jako leží a běží a my je můžeme novelizovat. Existuje obrovský rozdíl mezi nedopatřením a podvodem, zatímco v této chvíli, ať někdo udělá nedopatření nebo spáchá podvod, tak se s ním zachází stejně. Co se týče odstavce 66, tak tam by byl velmi rád, pane komisaři, abyste nám řekl, jak se zabýváte naším apelem na penále elektronic pro nedodržování opatření v oblasti e, nedokonalé e, elektronické identifikace ovcí, protože to u nás působí obrovský problém. My se snažíme to zavádět a byli bychom rádi, abyste byli flexibilní a doufám, že budete. Děkuji. Nyní za ECR pan Ashworth na minutu a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem byl autorem původní zprávy, ve které jsem hovořil o výzvách, které stojí před zemědělstvím. Říkal jsem, že existují určité způsoby, kterými se musí společná zemědělská politika změnit, má je naplnit. Ve zprávě jsem poukazoval na to, že v řadě zemědělských sektorů, především živočišné výroby, se setkáváme s velikými finančními těžkostmi. A je proto potřeba snížit jak náklady, tak čas, kteří musí věnovat zemědělci nepřiměřenému administrování společné zemědělské politiky. Uvedl jsem několik případů, kdy regulace a penalizace je nepřiměřená a někdy dokonce nespravedlivá. Hovořili jsme o hodnocení dopadu, o harmonizaci inspekčních standardů a v tu chvíli jsem navrhl, že není důvod, proč by se úspěšně v zemědělství nepoužila seberegulace. Apeloval jsem na změnu kultury SZP. Já pochopitelně chápu, že je potřeba, aby byly řádně vykládány prostředky, ale účetní dvůr zcela jasně řekl, že přílišná komplikace často stála u zrodu těchto problémů. Já pochopitelně chápu, že řízení a výklad na řízení se příliš liší jeden stát od druhého. Ale od doby, co jsem napsal tuto zprávu, jsem s povděkem všiml, že řada států a zemědělských organizací apelovaly na zjednodušení SZP. Pane komisaři, když vyjednáváme o reformě SZP, tak asi nazrála správná doba, ve které bychom mohli průmyslu pomoci spíše, než mu bránit zbytečnými náklady a byrokracií. Já zcela chápu pokrok, kterého jste dosáhla, ale je mi velmi líto, že se o něm příliš nekomunikuje se zemědělci v naší zemi. Děkuji. Řeknu to jenom jednou. Je to velice důležitá rozprava. Máme velkou žádost, velké množství žádostí o slovo v rámci Catch the Eye. Chci jim dát slovo, ale pakliže to mám udělat, tak vás poprosím, abyste dodržovali svou řečnickou dobu, protože jinak neskončíme do půlnoci a to musíme. Dále pan Ferrera na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. V květnu tohoto roku jsme odhlasovali usnesení o zjednodušení SZP. Poukázali jsme na to, že zjednodušení společné zemědělské politiky nemůže znamenat menší podporu anebo zrušení systému řízení trhu. Toto usnesení upozorňovalo na to, že takováto opatření nemohou být přijata. O půl roku později máme veliké obavy. Nedávné sdělení komise o tom hovoří a posiluje veřejné intervenční metody. Říká, že nemohou být zničeny pod rouškou zjednodušování. v mnoha zemích podporujeme malé a střední farmy. Myslím si, že v rámci zjednodušení se dá udělat řada důležitých věcí. Třeba bychom měli změnit systém finančních postihů a netrestat zemědělce za něco, za co nejsou odpovědní. Existují také kompenzační systémy, které je potřeba dopracovat. SZP jako taková se musí změnit. Měli bychom posílit intervenční nákupy, měli bychom zajistit férové ceny za produkci. Máme správné systémy, jako třeba produkční práva nebo kvóty. A vždy, když hovoříme o zjednodušování, tak bychom zároveň měli hovořit o právu vytvářet, vyrábět potraviny a právu je dostávat. Existují nerovnováhy mezi produkčními systémy v jednotlivých zemích a ty bychom měli překonat. To je zásada. Tak, abychom měli slušný, konkurenceschopný trh, nemůžeme být přílišnými liberály, protože to vedlo k neúspěchu. Řada malých a středních zemědělců byly zatla, byla zatlačena do kouta. Šli jim dolů výnosy, šly dolů ceny a v mnoha případech se vzdali zemědělské činnosti. Musíme se zabývat zájmy malých a středních zemědělců, aby i nadále vyráběli potraviny. Je potřeba se ZP zjednodušovat, ale takovým způsobem, aby pomáhal zemědělcům a posiloval produkci, protože jinak to bude chyba. Děkuji za EFD, pan Bafton, na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Reforma SZP, respektive zpráva o ní, hovoří o opatřeních v rámci alternativy 2. Dovedu si představit, že takto to chce komise. Mám ale určité obavy. Zdá se mně, že tady jsou veliké nejasnosti. Musíme se rozhodnout ještě předtím, než budou dopracovány jednoduché návrhy. Obávám se velké byrokracie pro zemědělce, přestože účetní dvůr hovoří, že bychom měli mít jednodušší eh, programy kontroly, kontroly a zjednodušení cross-compliance. Tato zpráva hovoří o malých a středních farmách, ale neříká, jak by se jejich velikost měla měřit a sledovat. Zpráva také říká, že dva pilíře SZP by se měly soustředit na efektivitu. Mám ale obavu, že by mohlo dojít k tomu, že malé farmy se soustředí ve své produkci na to, aby dostali peníze se zeplné na produkci. Tato zpráva hovoří o dlouhodobé potřebě potravinové bezpečnosti a vedoucí a rostoucí poptávku, takže dojde k snížení naší konkurenceschopnosti. Hovoří se tam také o tom, že bychom měli probudit latentní potenciál Evropy a kromě toho také dodržovat závazky Evropy z mezinárodního trhu. Říká, že zemědělství se snižuje a, a zvyšuje se velkoobchod v celké, celkovém potravinovém řet, eh, řetěci potravinářského průmyslu. Zvyšující se dovozy zabraňují evropským občanům prodávat za tržní ceny. Evropští farmáři mají mezinárodní konkurenci, ale přitom musí dodržovat eh, cíle v oblasti životního prostředí a blahobytu zvířat, které máme jenom v Evropě, zatímco v Jižní Americe to dělat nemusí a následně eh, mohou prodávat za nižší ceny, což ohrožuje konkurenceschopnost. Nyní paní Morvaj na dvě minuty, jakožto nezařazená poslankyně. A magyar gazdák, különösen a kisgazdák. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Evropská unie, musím říci, mezi malými zemědělci není zrovna populární. A to nejenom z toho důvodu, že v podstatě celý tento trh byl obětován, protože potraviny dostáváme z jiné části Evropy a máme pouze velmi malou součást eh, subvencí. Máme eh, na, eh, bohužel na zádech velkou administrativní zátěž a i maďarští zemědělci nemají dost prostoru na to, aby se mohli věnovat své práci. Tedy ráda bych řekla, že tak jako ve starších eh, členských zemích je i v Maďarsku jedna přitěžující okolnost a to je dědictví socialismu, respektive komunismu. To znamená, někteří představitelé se domnívají, že nejenom oni tady jsou pro občana, ale to tudíž farmáře, ale naopak, že občan je tady pro stát. A pro ty, kteří zastupují vysoké funkce nebo kteří se nacházejí na vysokých státních funkcích tudíž eh, dělají problémy a eh, konají překážky pro Eh, aplikaci správných předpisů EU a farmářům stěžují život. Neustále se eh, doslýcháme o stížnostech, eh, že nebylo umožněno vyplatit příspěvky v druhém pilíři. A vycházelo se z toho a odůvodňovalo se to tím, že pokud jde o příslušné body, tam příslušný subjekt propásal některé možnosti z hlediska obstarávání, nebylo to absolutně korektní. Takže se domnívám, že by bylo vhodné, abychom se mohli obracet nejenom na ty, kdož rozhodují, ale také v rámci EU, protože jsme členy EU. A Evropská unie ze svých prostředků poskytuje tyto podpory tak by Evropská unie mohla přijít s nějakým mechanismem umožňujícím prošetření takovýchto nevyžádaných a nežádoucích případů a aby mohly být také sankcionované. Dalším řečníkem pan Mikalescu. Dvě minuty. Pane komisaři, nejprve chci pozdravit závazek komise ve svém sdělení, že bude pokračovat proces zjednodušení, zjednodušení společné zemědělské politiky eh, chceme eh, menší eh, hospodářská soutěž, znamená menší funkčnost. Reforma společné zemědělské politiky znamená, že by měla být zjednodušena a chtěl, chtěl bych pohovořit o některých aspektech zjednodušování kolega Michel Denton hovořil o e, státech, které jdou daleko do, v rámci realizace e, těchto opatření. Myslím si, že musíme snížit byrokracii nejenom v EU, ale také v členských státech. A komise by měla uvažovat o společných normách, pokud jde o požadované dokumenty. A připomínám maximální tolerovatelnou úroveň byrokracie. Tam, kde Evropa požaduje tři podpisy, eh, národní úřady ještě přidávají dalších pět podpisů. A musíme si ponechat jenom ty dokumenty, které jsou absolutně nutné. Zjednodušení jako takové je nutné, ale nikoli v postačující. Je nutné také rozšířit osvětovou činnost potenciálních uživatelů. Fond pro eh, zemědělský rozvoj by měl být také předmětem zjednodušení, protože zjednodušení je propojeno s transparentností a využívám příležitosti, eh, toho, eh, příležitosti že tady mám pana komisaře a chci říct si toto vzhledem k nedávnému nedávném rozhodnutí soudního dvora, pokud jde o uživatele zemědělského fondu. Co chce komise učinit, pokud jde o tyto lidi? Děkuji. Nyní na dvě minuty pan Tarabela. Paní předsedkyně, pane komisaři, stejně jako můj kolega Nikolesku, chci pozdravit úmysl eh, komise zjednodušit společnou zemědělskou politiku, ale také chci pohovořit o zprávě kolegy Šara vzhledem k těžké situaci, v které žijí naši zemědělci, eh, společná zemědělská politika roku 2013 umožňuje zemědělcům se soustředit na základní eh, cíl a to je vyrábět kvalitní zemědělské produkty a musíme jim a musí také poskytovat netržní eh, zboží. A měli bychom eliminovat eh, zbytečnou eh, administrativu a měli bychom dát členským státům možnost, aby pochopili, jaká jsou jejich, jaké jsou jejich povinnosti a také jejich práva. Musí to být reaktivnější a zjednodušená společná zemědělská politika. A tu právě potřebují. Svět zemědělců je považován za fatalitu a vzhledem ke krizi násilím, které se neustále, eh, které neustále následují, jak na severu, tak na jihu. Eh, oni požadují spravedlivější podmínky pro svou práci a takže musí mít příležitost konzultovat komisi pravidelněji. Měli bychom informovat o našem, našich nařízení v terénu a, a dát jim taková pravidla, která by byla transparentní a jednoduchá. A na závěr budu citovat Charlesa Bodlera, který říkal, že absolutní jednoduchost je nejlepší způsob, jak se se odlišovat. Takže vyzývám Evropskou komisi, aby se také věnovala této, tomuto poslání a důvěřuji panu komisaři v tom, že se mu podaří eh, tento cíl dosáhnout. Děkuji. Paní Harkin. Madam Chair. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane komisaři, to nejdůležitější v celém usnesení je odstavec 7, kde se říká, že očekáváme, že v souladu s principy lepší regulace veškerá další re- regulace a legislativa bude doprovozená plným posouzením dopadů a že bude zajištěno to, aby nová regulace byla přiměřená tomu, co má dosáhnout. Já doufám, že skutečně se to takto bude realizovat a můžete nás ujistit, pane komisaři, po roce 2013 se bude dodržovat tento princip. Já jsem se eh, dívala na jiné dokumenty a tam se třeba píše, že zemědělství nám má zajistit bezpečnost potravin, to znamená jejich dostatek i jejich kvalitu. A to znamená, že eh, z toho vyplývají ještě další věci, teritoriální výhody. Eh, zemědělství musí být také zelenější, musí pomoci bojovat proti klimatickým změnám, eh, musí nám pomoci k udržitelnému řízení venkova a tak dále, včetně energetiky. Dále tady máme pravidla pro cross-compliance a hygienická pravidla. Eh, musíme se vyrovnávat také eh, s volatilitou na trhu a eh, musíme do toho nějakým způsobem zakomponovat také dovoz potravin, kde se produkuje za zcela jiných podmínek a přitom máme na to čím dál tím méně prostředků, čili skutečně máme toho hodně co dělat.

evropská komise se v roce two thousand and five zavázala ke zjednodušení společné zemědělské politiky. tehdy si stanovila ambiciózní cíl snížit administrativní zátěž do roku two thousand and twelve o. twenty five přestože nelze komisi upřít určité úsilí dosavadní aktivity očekávané zjednodušení ani skutečné odstranění nerovností mezi členskými státy nepřinesly

Děkuji, na jednu minutu. Um, Děkuji mnohokrát. Vítám tuto ústní otázku, která se zabývá důležitou problematikou. Za pár měsíců jsem se setkala s mnohými na venkově na severním, v severním Irsku a vždycky jsem se jich ptala, co by potřebovali, aby se v tomto sektoru změnilo a říkali, že velice důležité je zmírnit administrativu, kterou považují za zbytečný náklad, který jim zabírá čas. Složitost administrativy působí zemědělcům velikou zátěž a vede také k tomu, že se bojí postihu. Nedávno jsem se také setkala s místními skupinami, které zavádějí v severním Irsku program místního rozvoje na venkově. Říkají, že tento program a požadavky na audit jsou příliš administrativní a že následně lidé odstupují od těchto programů. Já věřím jako vy, že je potřeba eh, odpovědně vynakládat prostředky daňových poplatníků. Nicméně tento program je příliš byrokratický a nepomáhá lidem, který měl. Děkuji mnohokrát a nyní paní Sarbu na jednu minutu, prosím. Domnule komisar, stimați Paní předsedkyně, Pane komisaři, na evropské úrovni se hovoří o zjednodušení společné zemědělské politiky, ale naši farmáři si stále stěžují, protože eh, neustále trvají administrativní problémy, jimž musí čelit, když eh, žádají o podpory. Komise není jediná, kdo by měla učinit nějaká opatření. Členské státy by měly učinit totéž. Je podstatné a zásadní, aby aplikace evropské legislativy v členských zemích proběhla tak, aby se zemědělci, eh, aby to zemědělce neodradilo. Mnoho eh, farmářů v mé zemi si stěžují, protože nemají dostatečnou informaci. A eh, je těžké se stát dnes farmářem, protože se všichni bojí byrokracie. Prosím, komisi, aby dále podporovala členské státy, aby lépe využívali existující technologii a lépe informovala zaměstnance, zemědělce, pardon, a snižovala byrokracii. Doufám, že společná zemědělská eh, politika bude transparentnější a spravedlivější. Pan Malder, minutu a půl, prosím. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Děkuji, paní předsedkyně. Už dlouho v tomto parlamentu hovoříme o tom, že se musí snížit byrokracie. Komise vytvořila pracovní skupinu složenou eh, z vysokých úředníků, kteří by měli pracovat tak, aby legislativa nebyla přehnaná. A je to opravdu velice svízelné. Z iniciativy parlamentu byla vytvořena skupina mimo komisi pod vedením pana Štojbra. A komise by dnes nám měla sdělit, jaký je nejlepší přístup. Opravdu jde o přístup té, té skupiny uvnitř komise nebo mimo komise, kterou řídí pan Štojber? Někde existují kontrolní instance v členských státech, až zhruba deset. Nebylo by možné, eh, aby soukromý průmysl také eh, prováděl Eh, neprováděl zbytečné kontroly. Děkuji. Paní předsedající. Paní předsedkyně, pane komisaři, Evropský parlament v květnu přijal usnesení ke zjednodušení SZP. Může nám prosím komise vysvětlit, co zatím učinila proto, aby došlo ke snížení byrokratické zátěže pro zemědělce v celé EU? Může nás komise informovat o tom, jak se chce vyrovnat s výzvami, této rezoluce a zjednodušit SZP v rámci její reformy. Zemědělci volají po zjednodušení SZP z toho důvodu, že v Polsku stejně tak jako v Evropské unii čelí velikým překážkám. Evropský parlament o tom hovořil několikrát, naposledy ve zprávě pana Richarda Ashworta o zjednodušení SZP. Je potřeba s tím něco dělat. Byrokracie nás nemůže ničit. Jestliže se chce Evropská unie rozvíjet, tak nemůže stavět do cesty byrokratické překážky. Děkuji nyní paní Tykou. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Organizace Națiunilor Unite pentru alimentaci și agricultură. Děkuji, paní předsedkyně. FAO minulý týden zveřejnila zprávu, kde se dokazuje, že lidstvo je vystaveno nové potravinové krizi a z tohoto důvodu požaduje od výrobců zvyšovat především výrobu obilovin a kukuřice. Až do roku 2012 by sklady potravin měly být postačující, aby zajistili přežití několik měsíců. Musíme zajistit tedy zásobování světa. Evropská unie by měla zachovat svou výrobní kapacitu a dokonce ji zlepšit. Musíme dát přednost středním a malým farmám. A to nejenom e, v oblasti přímých plateb, ale také v oblasti subvencí. Musíme na trh dostat výrobky, které pocházejí z malých zemědělských e, farem. A musíme zjednodušit byrokracie a zemědělci musí mít přístup k úvěrům v bankách za e, příznivých e, úrokových sazeb a také e, DPH by se měla snížit při používání elektrické energie. A nyní se dostáváme k fázi Catch the Eye a já vám navrhuji obchod. Mám zde devět žádostí o slovo a já mohu dát slovo pouze pěti. Já tedy eh, dám možnost každému eh, z vás, všem devíti, ale musíte prosím dodržet každý jednu minutu, abychom se ještě dnes dostali domů. Pan Kananelský. Děkuji, paní převodničonca. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, ve sdělení komise na téma budoucnosti SZP, tedy zjednodušení její administrativy, eh, tam máme jeden návrh. A ten provádí to, co Evropský parlament žádal v květnu tohoto roku, tedy snížit administrativní zátěž, protože to umožní zemědělcům získávat více peněz z fondů a zvýší efektivitu kontrol prováděných místními orgány. A to zase potom povede k lepší potravinové bezpečnosti a navýší konkurenceschopnost našeho zemědělského odvětví. Musíme však vědět, že opravdu dojde ke zjednodušení na evropské úrovni i na úrovni státu a že návrhy těchto eh, zjednodušení nejsou jenom na papíře a že povedou opravdu ke snížení nikoli ke zvýšení výdajů na administrativu. Děkuji a nyní pan Dorfman, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené pan, vážený pane komisaře, kolegové. Je nebezpečné hovořit o byrokratizaci, poněvadž to se většinou vrátí. Já tedy proto se velice těším z toho, pane komisaři, že navrhujete ve svém stanovisku zjednodušení pro malé farmy. To by skutečně pomohlo ne, protože eh, kdybychom měli tedy pro tyto malé víceletý program, aby nemuseli každý rok znovu žádat o to samé, i když se jim plochy ani staršího nezměnilo, to by opravdu bylo výrazné zjednodušení pro malé podniky a samozřejmě, eh, že by to neznamenalo eh, nějaké změkčení cílů. A my prostě si skutečně přejeme zemědělskou politiku, kde kvetou louky a pole a nikoli byrokracie. Děkuji, pan Alvis. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové, všeobecné principy, podle kterých funguje nová zemědělská politika, to v nás e, vzbuzuje naděje do budoucna, zejména u těch malých a středních podniků. Je to naděje, kterou je třeba nyní konkrétně realizovat. Zjednodušení společné zemědělské politiky je prostě nutnost. Je nutné, aby ty nejdůležitější byrokratické úkoly nebyly tak složité, tak aby se zemědělci mohli věnovat skutečně zemědělství, aby měli na to více času, aby je to tolik nestálo. Je třeba se postarat o to, aby také řada malých a středních podniků mohla využívat zjednodušeného systému a já myslím, že komise by se o to mělo skutečně zasazovat. You, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji panu komisaři za srdečné vyjádření touhy provádět zjednodušení zemědělské politiky. Byť jsem se nikdy nesetkala se zemědělcem, který by chtěl zjednodušení SZP, chtějí méně kontrol a chtějí jednodušší prostředí pro svou práci. Chci zopakovat, co jsem říkala minulý čtvrtek. Myslím si, eh, že pokud se budeme snažit eh, zezelenit první pilíř, tak uděláme špatně, protože bohužel navýšíme cross-compliance, budeme počítat přírodu v uvozovkách, budeme posílat více kontrolu, kontrolorů na farmy a to nebude zjednodušení to je ekologická byrokracie, která se od administrativní byrokracie neliší. Vám je to jasné, je potřeba, aby nám to bylo jasné všem. Je to otázka věrohodnosti EU. A zemědělci vidí, že banky nikdo nekontroluje, nikdo je nepotrestá a e, oni platí pokutu kvůli 100 e, eurům. Zemědělci se bojí, vy se bojíte toho velkého vlka rozpočtové kontroly, zatímco zemědělci se bojí kontroly a členské státy se bojí také. Tento strach je potřeba překonat. Děkuji. Pan Šikirský, prosím. Děkuji. Základním prvkem hodnocení a tedy řízení SZP je kontrola. Řízení, kontrola a administrace je ovšem zatížena a, a zatěžuje rozpočty členských států. Ze zkušeností vidíme, že komplikovaná kritéria přístupu k pomoci a jejich časté změny působí velké problémy při realizaci nejenom pro zemědělce, ale i pro zprávu. CZP v budoucnosti bude muset být srozumitelná pro zemědělce i daňové poplatníky. Bez dalšího zjednodušení to nebude možné. A proto pokaždé se snažíme reformovat SZP, ale mám pocit, že pokaždé vytváříme větší byrokracii. Rád bych také apeloval na členské státy, aby nepřinášely další zbytečné předpisy, kromě těch, které už máme v EU. Do budoucnosti by bylo potřeba, aby eh, se žádosti aby žádosti byly platné na celé rozpočtové období, to znamená 7 let. Děkuji. Mr. Pasca. Pan Paska. Za slovo, vážená paní předsedničko. Děkuji. Eh, paní... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, společné zemědělské politiky se za roky eh, existence vytvořil složitý mechanismus dotací a dalších situací, kde se vlastně výroba přenáší z terénu do kanceláří úředníků EU. Činnost firmy je stále více závislá na mechanismech podpory a pravidel, poskytování, eh, které se odehrávají v prostorech Evropské komise. Deformace zemědělského trhu se ještě umocnila mechanismem dotací pro nové členské státy eh, a přitom její hodnota se nepřibližuje ani polovině starých členských států. Proto je nutné zavést pro naše zemědělce jednodušší, modernější a spravedlivější pravidla. Jsem přesvědčen, pane komisaři, že Evropský parlament vám v této práci bude nápomocen. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Kelly. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, já plně souhlasím s tímto návrhem na zjednodušení společné zemědělské politiky a souhlasím s panem komisařem a doufám, že čím dříve se mu to podaří naplnit, tím lépe. Já myslím, že bychom měli eh, sázet spíše na důvěru, nežli na pokuty a tresty. Zemědělci jsou svázaní se svou půdu. A jestliže pochopí, že pokud dělají něco špatně, že tím půjde uškodí, tak určitě eh, budou hledat jiné možnosti, jako je třeba eh, opustit eh, nadměrné používání hnojiv. Farmáři musí, splnit, musí trávit čas hlavně obděláváním půdy a nikoli vyplňováním formuláře. A tak to bude lepší. Děkuji, pan Lavie signor presidente signor commissario ogni anno purtroppo la relazione. pane pane komisaři pane komisaři bohužel zpráva eh, soudního dvora dokazuje, že zdroje pro společnou zemědělskou politiku nejsou používány korektně ani transparentně. Jsme tedy zde eh, vystaveni dvěma požadavkům. Nejprve požadavek kontroly těchto požadavků, aby veřejné peníze byly využívány koherentním a korektním způsobem. A pak je tady ten druhý požadavek. Sjednodušit život našich zemědělců je spravedlivé, aby se mohli věnovat eh, své činnosti, to znamená pěstování a chovu. Pane komisaři, vy jste řekl, že jste připraven vyslechnout požadavky našeho parlamentu výborně, ale vše, co je realizováno ze strany regionů členských států, nejde ve směru zjednodušení. Bylo by možná dobré, abyste, pane komisaři, jste působil tak, aby ty nejlepší postupy byly použity v celé Evropské unie. Господин комисар, каквото to да е направено до сега, Paní předsedkyně, pane komisaři, cokoliv jsme dosud udělali, respektive cokoliv jste dosud udělal, nestačilo, eh, protože eh, jinak bychom o tom dneska nemuseli hovořit. Eh, hovořím, pohovořím nyní o sociálním aspektu. Zemědělci si musí brát půjčky, ručí pozemky a potom třeba zkrachují. A Stalo se nám, že u nás bylo víc než 100 projektů zamítnuto, poněvadž z jakýchsi důvodů nesplnili eh, text požadavků a bohužel je třeba se stavět k lidem tak, jakože jsou eh, poctiví a nikoli sázet v zásadě na eh, tresty. Eh, pane komisaři, máte slovo. Bohužel nemáme mikrofon. Na jedné straně jsem velice spokojen, když vidím, že je tady tolik lidí v tak pozdní hodině, abychom hovořili o certifikaci. Já si myslím, že je člověk jednoduchý, když víme přesně, co chceme. A když to říkáme jasně, a to se také může projevit v normativní činnosti, především jsou tady návrhy komise, a pak se něco přijímá eh, v radě a v parlamentu. A já mám velkou naději, že v okamžiku, kdy budeme vypracovávat legislativní balíček, že budeme spolupracovat a že to uděláme a že si jasně sdělíme, co si přejeme a že samozřejmě nebudeme mít žádné výjimky a žádná, žádné dodatky, přílepky, které potom nutí komisi, aby všechno kontrolovala v terénu, protože to je stále stejná komise, která je zodpovědná za to vám skládat účty, vám, členům parlamentu, jak se správně využívají veřejné peníze. Samozřejmě společná zemědělská politika nebrání zemědělcům pracovat. V mnoha případech jim pomáhá eh, v jejich práci, ale když jde o veřejné peníze, je důležité, aby každý mohl říci, jakým způsobem ty peníze jsou využity. V evropské legislativě, která se projevuje také v normách pro zemědělské odvětví a možná, že zemědělství je jedno z mála odvětví ekonomiky, kde legislativa, která existuje na evropské úrovni, je také kontrolována v terénu. Nevím, jestli eh, to existuje také v dalších odvětvích, ale společně jsme se rozhodli, že to tak musí být. A normy, o kterých stále hovoříme, ty normy, to je vlastně eh, interpretace eh, kontroly, kontrolou v terénu. A tato legislativa o blahu zvířat a životním prostředí považováno za složité. Jsou to specifická opatření, především v oblasti životního prostředí. Tam je specifická, eh, tam jsou specifické dotace, a pak ještě investice, také především v oblasti eh, rozvoje venkova. Jsem, eh, souhlasím s tím, že legislativa, tak jak se projevuje v praxi, eh, se musí zlepšit, aby zemědělci věděli, co mají dělat. A musíme mít specifická opatření, která budou zohledňovat specifičnost toho či onoho regionu. A když nemáme specifické kontroly, nejsme důvěryhodní souhlasím s tím, že musíme jít co nejdále v tom zjednodušení, ale ale nesmíme jít tak daleko, abychom ještě byli důvěryhodní, abychom nedokázali spravovat ty peníze, které máme k dispozici pro společnou zemědělskou politiku a přál bych si, aby ta, tento rozpočet byl stejně konzistentní i v budoucnosti a to bude záviset na naší schopnosti ospravedlnit a spravovat o tom, eh, jak, jak se ty peníze využívají. Spravovat ostatní tedy samozřejmě. Pokud je o transparentnost, je tady rozhodnutí výnos eh, soudního dvora. Já eh, trvám na transparentnosti a na základě tohoto výroku a nařízení, které teď platí, by se mělo uspůsobit tomu, aby právě tento výrok soudu mohl být zohledněn. A tady skončím slovně, ale samozřejmě neskončím eh, v oblasti činů. Musíme udělat taková rozhodnutí, abychom zjednodušili, ale neskomplikovali a přitom neskomplikovali společnou městskou politiku. Tuto práci musíme provádět společně a také eh, ve spolupráci s členskými státy. Já jsem hovořil o opatřeních, která jsme učinili, aby se zredukovala demokracie. My, co chceme, aby komise chtěla po českých státech, ale také e, zdůrazňuji, že řízení společné politiky se provádí spolu, ve spolupráci s členskými státy a záleží na tom, jak regiony a členské státy budou interpretovat e, legislativu, kdy budou-li existovat návody e, pro nejlepší způsoby použití dětí, pak to bude v pořádku, ale nejprve musíme zjednodušit společenskou politiku pro 27 členských států teď se spolurozhodováním. I vy jste zodpovědní spolu s radou a komisí a doufám a jsem přesvědčen, že se nám to podaří dobře spolupracovat. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tímto uzavírám rozpravu a posouváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, tedy otázka k ústnímu zodpovězení o situaci ve včelařském odvětví. Nejprve dávám slovo panu De Castro jako